Uh, Drazí kolegové, vítejte na dnešním večerním zasedání. Eh, na zasedání společném našich obou výtorů eh, pan předseda Galtieri se k nám přidruží na druhou část zasedání. Dnes nevítáme jednoho, dva, ale dokonce hned tři komisaře. Vítejte, pane místo předsedu Mdovský a pane, eh, komi, paní komisaři Moskoviči. K tématu eh, evropského semestru, kolegové. Eh, tato událost je součást našeho rámce daného v takzvaném sixpacku jako první krok pro tento každoroční cyklus. Počítá se specificky v Sixpacku vést tyto dialogy s Evropskou komisí, než příslušné výbory v tomto Evropském parlamentu Eh, pracují na zprávách o tomto dialogu a na tomto tématě a to nám dává možnost diskutovat o přehledu ročního vývoje a zároveň nám to umožňuje výměnu názoru s komisaři a komisaři nám musí skládat účty a to je to nejdůležitější. Takže nejprve dostanou slovo komisaři, jeden bude hovořit po druhém, samozřejmě. Potom budeme mít dvě kola řečníků v první části a v druhé části, které bude předsedat pan místo předseda Ovskok. A bude zase následovat eh, projev tří řečníků, ale nejprve dovolte, abych předal slovo eh, panu místo to předsedovi Dobrovského za jeho úvod, prosím. Mr. Chair, Pane předsedo, Vážení členové parlamentu, jsem velice potěšen, že mohu představit tzv. podzimní balíček, který zahajuje Evropský semestr 2017. E, navzdory útlumu přece jenom dochází k umírněnému hospodář, umírně hospodářské obnově. HDP je vyšší než před krizí a všechny členské státy budou zřejmě mít růst příští rok. I když stále ještě máme co dočinění s velkou nezaměstnaností, která ale začíná klesat a začíná stoupat soukromá spotřeba a příští dva roky se bude zlepšovat průměrný veřejný dluh a také eh, zadluženost. Eh, zaznamenáváme určité pozitivní trendy, eh, politická nejistota, malý, pomalý globální růst a slabý globální obchod Eh, přece jenom nás staví před velké hospodářské a sociální výzvy. Nezaměstnanost je stále ještě vysoká, zejména nezaměstnanost vládeže. A mm, máme tady co dočinění s velkými nerovnostmi týkající se růstu, jak v jednotlivých zemích, tak v jejich eh, oblastech. Stále máme vysoký veřejný a soukromý dluh. Eh, všechny analýzy, které jsme vypracovali, eh, vypracovali jsme takzvaný trojuhelník, který by měl obsahovat doporučení pro navýšení investic, pro pokračování ve strukturálních reformách a zabezpečení odpovědných fiskálních politik. Nejprve vyšší investice. To by jak podpořilo poptávku eh, v krátkodobé míře ale i z dlouhodobého hlediska. Ale proto potřebujeme překonávat regulační administrativní překážky, aby bylo možno investovat na všech úrovních. Stejně tak je třeba pokročit v rámci bankovní unie a na, eh, na unii kapitálových trhů. Eh, potom tady je nezbytná implementace eh, Single Market Strategy v rámci investičního plánu plánu, protože je třeba zvýšit také příjmy. Je třeba, aby vzrostly příležitosti pro vytváření nových možností v obchodování a v ekonomice. A tento třetí hledisko jsou odpovědné fiskální politiky, e, které zůstávají zásadní pro makroekonomickou stabilitu a trvale udržitelný růst. Poprvé tady máme také e, fiskální politiku pro e, eurozónu, tak jak už to také uvedl ve svém projevu o stavu Unie pan předseda komise Juncker. Je třeba e, implementovat naše fiskální pravidla a také zohlednit fiskální trvalou udržitelnost. Národní fiskální úsilí, čili vnitrostátní fiskální úsilí, musí zohlednit respektování růst, paktu růstu a stability, zejména eh, v roce 2017. Konkrétně členské státy musí také korigovat eh, deficit a musí si stanovit středně dobé cíle a snižovat vysokou úroveň zadlužení, tak jak je to obsaženo v našich doporučeních. E, zároveň členské státy e, s fiskálním postojem, e, které mají mm, nadměrnou zadluženost, musí pokročit v expanzivní fiskální politice. Je třeba tedy zlepšit kvalitu veřejných financí, to znamená mít efektivitu vyšší v ve výdajích a také dávat priority investicím a reformám, aby se zlepšila trvalá udržitelnost v dlouhodobém měřítku. Doporučení pro eurozónu komise zdůrazňuje zejména e, podpora fiskální politiky, vytváření nových příležitostí, sociální férovost, posílení bankovního sektoru a e, završení hospodářské a měnové unie. Je třeba kombinovat veškeré tyto politiky pro posílení vytváření nových pracovních příležitostí, růstu, investic a finanční stability návrh společné právě pro zaměstnanost eh, uznává zlepšení na trhu práce, ale zároveň zdůrazňuje nezbytnou výzvu, která tady zůstává. Čili stále ještě tady existuje vysoká úroveň nerovnosti, eh, stále ještě vysoká míra nezaměstnanosti mládeže a e, také stále ještě nedostatek vzdělávání a učňovského vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost a tak dále. Všechny členské státy by se měly chopit implementace reform tak, jak jsou obsaženy v jejich e, ve specifických politických doporučeních pro jejich konkrétní země. E, je třeba také um, vzít si ku pomoci Evropské strukturální investiční fondy, je investiční plán pro Evropu a e, také, jakmile bude schválen e, spolu zákonodárcem plán, podpůrný plán pro strukturální reformy čím více spoždění se tady bude objevovat, tím déle zůstanou ekonomiky pod výši jejich potenciálu. Všechny členské státy Eh, také mm, vykazovala, vykazovaly určitá rizika v makroekonomické nerovnováze. Ale tady to bylo tento rok 13 zemí, zatímco minulý rok to bylo 19 zemí, takže to je takové lehké zlepšení a staré. Tady ještě ta situace je poměrně zranitelná. Vážení poslanci, eh, v doporučeních specifických pro každou zemi pro příští jaro komise plánuje zintenzivně dialog s členskými státy a sociálními partnery partnery. Pro přípravu vnitrostátních programů roční um, eh, přehled růstu, eh, ten musí také posílit silnější roli národních parlamentů a širší zahrnutí sociálních partnerů. A myslím, že i Evropský parlament posílí tuto politiku, jakož i jeho kontakty s národními parlamenty. A já se velice těším na tuto výměnu s vámi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A teď se dív obracím na komisařku Tyson. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové, dovolte, abych začala tím, že zdůrazním, že eh, trendy ke zlepšení, o kterém hovořil předchozí komisař, se spojují s reformami, které se uplatňují v posledních letech v členských státech a které se zaměřují na oživení a vytváření pracovních míst. Ale oživení je velice křehké, nejisté a také není všude. Více než 4 miliony mladých Eh, je stále nezaměstnaných. 190 milionů lidí eh, jsou ohroženi sociální exkluzí a chudobou, včetně 25 milionů dětí. A 23,7 eh, lidí je v situaci v chudobě. To je vyšší v roce 2015, než to bylo v roce 2009. V eurozóně v roce jsme se ještě nevrátili na úroveň z roku 2009 a dosáhli jsme historických úrovní, což ovlivňuje růst, což ovlivňuje také nerovnosti mezi zeměmi, a to v oblasti zaměstnanosti i sociální situace. Takže opravdu není eh, důvod k radosti. Výroční přehled ukazuje, že se tady přinesly určité výhody z hlediska ekonomického oživení, tak jak řekl pan místopředseda. Ale musím ještě znásobit naše úsilí abychom využili toho trojúhelníku, toho pozitivního eh, trojuhelníku, což jsou investice, strukturální reformy a odpovědné rozpočtové politiky, abychom dosáhli eh, inkluzivního růstu, inovace, vzdělávání, celoživotní eh, vzdělávání. To všechno by mělo zvýšit zaměstnanost a snížit rozdíly Eh, mezi eh, vysoce kvalifikovanými a málo kvalifikovanými lidmi. Je také třeba eh, lépe brát v úvahu, jaké dovednosti jsou potřebné na trhu práce. To zaměřit právě, nebo tímto směrem zaměřit právě odbornou přípravu i vzdělávání, aby lidé měli dovednosti, které jsou zapotřebí a aby eh, se odstranila digitální eh, funkční negramotnost. Vážení členové parlamentu, eh, v ročním přehledu tyto, tato konstatování se opírají o čísla, také o zprávu o zaměstnanosti, která přináší roční přehled o politikách uplatňovaných v oblasti zaměstnanosti. Ukazuje se tady také, že členské státy EU Eh, provádějí významné reformy eh, na trhu práce i v sociální oblasti. Jsou to reformy, které se snaží eh, zvýšit kapacitu zaměstnávání ve veřejných službách, za, využívat záruku pro mladé v oblasti zaměstnanosti, zaměřit se na mm, roztříštěnost trhu práce a také podpořit udržitelnost a adekvátnost penzijních systémů. Je tady pokrok, ale je zapotřebí ještě dalších eh, činů eh, protože eh, sociální aspekty je třeba vidět jako produktivní aspekty. Potřebujeme mít systémy zabezpečení, které by zabraňovaly sociální exkluzi a poskytli by podporu, přinášeli by kvalitní služby, jako například bydlení, eh, zdravotnictví, vzdělávání, péče o děti. Je tady zapotřebí větší účasti na pracovním trhu, zejména u žen. A je třeba překonat roztříštěnost pracovního trhu díky flexibilitě a adekvátnímu zabezpečení. Některé členské státy si již vyvinuty strategie, eh, které by eh, začlenovaly a integrovaly migranty a řada členských států bude muset ještě vytvářet adekvátní struktury, aby zvládly příliv migrantů také v krátkodobých a střednědobých perspektivách. Zejména sociální dialog je tady velice důležitý pro dobré fungování sociálně tržní ekonomiky. To je zapotřebí proto, aby tady byla dobrá rovnováha, když se stanovují sociálně a ekonomické politiky eh, s předvídavostí do budoucna. Reformy tedy ukazují pozitivní dopad, ale je zapotřebí ještě dalších eh, činů. Chceme-li posílit naší sociálně tržní ekonomiku. Totež, to jest mít eh, prováděcí eh, postupy, se také objevuje v mm, doporučeních pro eurozónu. Pane předsedo, je třeba udělat ještě více, ale myslím, že už začínáme vidět určité konkrétní výsledky a už to začínají vidět také občané. Je to důležité, aby se do toho zapojili všichni sociální patřeba partneři, občanská společnost, eh, poslanci, samozřejmě včetně europoslanců a vaše, váš přínos eh, je velice cený a já se velice těším na diskusi, kterou povedeme společně. Děkuji. A nyní, pane komisaři Moskovi, si máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já dnes spolu s kolegy tady prezentuji podzemní balíček evropského semestru. Tento balíček byl zveřejněn v situaci, kterou už prezentoval Valdis. Hospodářská situace je ohrožená, probíhá obnova hospodářství, ale nezrychluje se. Navíc eh, vyhlídky na růst mimo Evropskou unii také nepodporují eh, vývozy. Míra nezaměstnanosti je velice vysoká, jak už říkala Marian, na úrovni 10% a ukazuje se, že přetrvává nedostatečné využívání výrobních kapacit na trhu práce, což je viditelné i z hlediska kapitálu. Eh, oživují se investice, ale stále jsou ještě slabé, protože je brzdí eh, nejisté hospodářské výhledy. A je tedy skutečné riziko, že toto nedostatečné využívání výrobních kapacit se stane chronické a zatíží potenciální růst. Eh, hospodářská obnova je tedy stále ještě nejistá a komise v tomto kontextu vyzývá členské státy, aby se snažili zdvojnásobit úsilí v tom takzvaném eh, trojúhelníku hospodářské politiky, to znamená obnovit investice, pokračovat ve strukturálních reformách a vést rozpočtovou, odpovědnou rozpočtovou politiku. Pokud jde o tu třetí prioritu, je třeba pozitivněji orientovat rozpočtovou politiku. Je třeba nyní přejmout rozpočtová opatření, tak aby se znovu vyvážil ten mix politik v eurozóně na podporu měnové politiky ECB eh, která samozřejmě eh, musí reagovat na mnoho požadavků. Za prvé eh, je třeba splnit rozpočtové požadavky v doporučeních pro jednotlivé země. To by na celkové úrovni vedlo k restriktivnímu rozpočtovému postoji v eurozóně v letech 2017-2018. Ovšem, hospodářská situace vyžaduje spíše eh, lehce expanzivní rozpočtovou politiku. Za druhé, celková rozpočtová situace skrývá eh, nevyváženost mezi členskými státy Přitom podle toho, aby to bylo prospěšné pro hospodářství, by to mělo být právě naopak v eurozóně, což je trochu paradoxní situace, protože ti, kteří nemají rozpočtové rezervy, by z nich eh, chtěli těžit a ti, které ty rozpočtové rezervy mají, tak je zase nechtějí využívat. A potřebujeme tady kolektivní přístup, abychom překonali riziko situace, kdy eh, vlastně by to šlo v neprospěch všech zúčastněných stran v eurozóně. Kvalitní mix politik vyžaduje také zlepšit kvalitu veřejných financí, včetně Eh, posílení investic a je třeba také zavést reformy, které umožňují dlouhodobou životoschopnost veřejných financí. Zpráva mechanismu varování označuje ty členské státy, u kterých je třeba provést podrobnější analýzu eh, v rámci zkoumání eh, dle evropského semestru, aby se zjistilo, zda tyto státy nejsou dotčeny makroekonomickou nerovnováhou, která by vyžadovala nápravná opatření. Horizontální analýza zprávy pro rok 2017 ukazuje, že hlavní zdroje rizik jsou stejné, jako byly ty ve zprávě v roce 2016, nebo pro rok 2016. Pokud jde o ty vnější nerovnováhy, tak vyrovnávání běžných účtů zadlužených zemí eh, už je zřejmě u konce, ale některé věřitelské země, čistí věřitele, mají stále veliké přebytky na běžných účtech. Je tady tedy eh, problém, který komplikuje vlastně ty vnitřní nerovnováhy. Navíc v řadě e, zemí e, zadlužování veřejného sektoru klesá v roce 2015, ale neplatí to pro ty země, které jsou nejzadluženější. Banky navýšily svou kapitalizaci, to znamená jejich odolnost vůči případným otřesům se zlepšila, nicméně stále tady přetrvávají ještě určité výzvy. Eh, závěrem bych k tomu řekl, že zpráva mechanismu varování pro rok 2017 říká, že je třeba provést podrobnější analýzu u 13 členských států, to je o 6 méně než v předchozím roce. Těchto 13 zemí již bylo podrobeno podrobnějším analýzám eh, v předchozím cyklu. Bylo zjištěno, že tam mají určité nevyváženosti a tyto nové analýzy by měly sloužit k formulaci konkrétních doporučení v rámci postupu pro makroekonomické nerovnováhy. Také by směl dojít k vyhodnocení dosaženého pokroku. Na závěr bych chtěl zmínit doporučení pro eurozónu. Od evropského semestru 2015 ta doporučení pro eurozónu se zveřejňují na začátku evropského semestru spolu s výročním přehledem růstu. Tato změna eh, vlastně respektuje filozofii evropského semestru tak, aby se zohlednily ty společné výzvy a promítly se do konkrétních doporučení pro jednotlivé země v květnu. Už to přineslo výsledky, kdy to vlastně velice obohatilo diskuse o výzvách pro eurozónu. Konkrétní doporučení pro eurozónu se soustředí na řádné fungování eurozóny. První doporučení se týká toho, že by se mělo pokračovat v politikách, které podporují obnovu hospodářství, e, konvergenci, usnadňují nápravu makroekonomických nerovnovách a zlepšují e, možnosti pro přizpůsobení se. Druhé doporučení se týká rozpočtové politiky, zejména nutnosti Eh, o které už jsem mluvil, a sice přejmout mnohem pozitivnější směřování rozpočtové politiky v souladu s paktem stability a růste. Růstu. Řádné fungování trhu práce a finančnictví, to je předmět třetího a čtvrtého doporučení a konečně páté doporučení zdůrazňuje, že je třeba urychlit práci na završení hospodářské a měnové unie. Diskuse s členskými státy o obsahu doporučení a o tom podzemním balíčku byly doposud velice intenzivní a mm, produktivní. E, Euroskupina dala najevo, že dává přednost spíše neutrálnímu směřování, spíše tedy než tomu pozitivnímu. To je něco jiného, než co doporučovala komise. Nicméně e, vlastně podpořili tu samotnou zásadu fiskální politiky. Ta diskuse je ještě otevřená a bude pokračovat, nepřestane a budeme tedy nadále diskutovat, protože ten dialog je velice důležitý, abychom, aby se všichni vlastně stotožnili s tím evropským semestrem a s realizací těch konkrétních doporučení pro jednotlivé země. Díky úzkým vazbám s národními parlamenty je Evropský parlament tedy vynikajícím partnerem pro podporu realizace priorit a chceme velice eh, úzce zapojit i národní parlamenty a sociální partnery do přípravy a realizace národních programů, protože to je v zájmu všech evropských občanů a děkuji ještě jednou za příležitost vést s vámi dnes tuto diskusi. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a to nás přivádí k poslancům. Takže nejprve dostanou slovo oba zpravodajové, každý z nich tři minuty. Pane Hekmarku, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji také vám, paní komisaři, za vaše, před, za vaše slova. Já si myslím, že je třeba osvětlit určité body. Za prvé potřebu pro vysokou kvalitu veřejných financí a strukturální reformy. A myslím si, že na to upozornili všichni z vás, v neposlední řadě vy, pane komisaři Moskoviči, a také, jak již zaznělo ve vaší prezentaci, skutečnost, že máme určitou obnovu, ale na nízké úrovni. A to je založeno na té jednotné mm, měnové politice. Pro mě by bylo zajímavé dovědět se, do jaké míry byste řekli, že ten pomalý růst, kterého jsme svědky, závisí na této extrémně ojedinělé monetární politice. Ale když diskutujeme o těch nízkých sazbách, to ukazuje další problém protože právě úroveň investic zůstává stále ještě extrémně nízká. Ale stejně tak, když se podíváme na veřejné finance, pro mě je eh, poněkud eh, negativní, že navzdory toho, že tady máme negativní eh, úrokovou míru, členské státy prostě nejdou dál než na marži. Dokud ten, dluhý je ta, dokud ten dluh je tak nízký, jak je, co to tedy vypovídá? Tato, ta stávající monetární politika není trvale udržitelná. Co to znamená? Máme čekat eh, s snižováním deficitu? Protože pakliže členské státy nemohou využívat své extrémně nízk, svou extrémně nízkou inflační míru, aby bojovali a osilovali o strukturální reformy, pak výzva bude daleko větší, jakmile bude tato míra stoupat úroková. Také nejenom v monetární politice, ale také co se týče pak toho stability. To ohrozí pakt stability, protože to ohrozí jeho věrohodnost. Hmm, potom bychom se mohli odstnout situace, jako jsme to viděli v minulosti, eh, že úroková sazba eh, požene do výšky a budeme mít jednak nezaměstnanost a jednak finanční nestabilitu. Takže já se vás chci zeptat, co by to znamenalo pro zaměstnanost, strukturální reformy a deficit, kdybychom čekali a nejednali dnes. A doufali, že prostě rozšiřováním deficitu budeme moci přežít další den. To by jistě nebylo dobré ani pro další týdny a měsíce. Takže rád bych se od vás dověděl, váš názor na ten nedostatek reform navzdory těm nízkým mírám. A teď? Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, paní komisaři, za vaši prezentaci. Drazí kolegové, minulé úterý na výboru mm, EMPL jsme měli první výměnu názoru k navržené zprávě. Mí kolegové a já jsme mm, se rádi dověděli, že mm, letos se zvyšuje snaha o férovější a rovnější přístup, protože ekonomiky eh, budoucích států jsou velice náročné, náročná na zaměstnání. Když chceme vytvářet nová místa od roku 2013, víme, že Eh, výše nezaměstnanosti eh, klesla o několik procent, i když míra nezaměstnanosti v eurozóně byla 10 Takže moje otázka je, navzdory všem těmto nedávným zlepšením máme tady přece jenom určité obavy, že nebudeme moci dosáhnout těch 75 proce nebo tu úroveň 75, kterou jsme si stanovili. Zdá se nám, že to je příliš vysoký cíl. Takové iniciativy jako školení, vzdělávání, učňovské vzdělávání a tak dále a tak dále budou bez užitku, nebudou-li existovat nové pracovní příležitosti. Je třeba tedy najít efektivní cestu, jak bojovat proti chudobě. Moje třetí otázka se týká evropských dotací a fondů v rámci vytváření nových pracovních míst. Já bych se ráda zeptala komise, co si myslí, jaké kroky budou nezbytné pro zabezpečení větší efektivity nástrojů, které skýtají evropské fondy a programy pro vytváření těchto pracovních příležitostí. Mám tady Eh, na mysli konkrétní práci a jak konkrétně možno bude možno čerpat prostředky z těchto fondů. Potřebujeme také trvale udržitelné systémy sociálního zabezpečení v Evropě. A je velice těžké zvládat proces stárnutí evropského obyvatelstva a z tohoto pohledu se chci zeptat, zda se komise domnívá, že všechny členské státy musí zavést minimální sociální standardy. Eh, my si myslíme, že to je jediná možnost, jak udržet integraci na evropském jednotném trhu. A čtvrtá otázka. Nezaměstnanost a chudoba jsou nebezpečné nejenom v rámci hospodářského vývoje, ale můžou také podkopávat evropskou integraci jako projekt jako takový. Evropská unie Eh, musí pracovat tak, aby evropští občané viděli, že jim něco přináší každý den. A tak, jak to právě řekla paní komisařka Tyson. Myslím si, že toto uznává i komise, protože to riziko chudoby je více než 23% ve více než jeden z pěti Evropanů trpí tímto fenoménem. Čili já se ptám, jaká opatření chce předložit komise, jaké je poselství, aby se přesvědčili evropští občané, že potřebují, více Evropy či více Evropské unie proto, aby se prohloubila integrace na trhu práce. Já chápu, že to je obtížná otázka, ale přece jenom bychom mohli diskutovat alespoň o komunikační strategii na Eh, pozadí rostoucího euroskepticismu a všech možných populistických stran v Evropě. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji a tady eh, dáme slovo na odpovědi. Komise pan Domrovský z nejdříve. Ano, děkuji vám, vážení kolegové. K té první otázce. Jak působí nízké úrokové eh, sazby na makroekonomický kontext a jaký je, jaké jsou změny v monetární politice. To je, to je věc, kterou zdůrazňuje Evropská centrální banka že nástroje monetární politiky sami o sobě nemohou vyřešit strukturální problémy v ekonomice. Členské státy musí eh, tyto, mm, tuto situaci využít moudře a aplikovat strukturální reformy, což je věc, kterou Evropská komise eh, také plně podporuje, ale Prečno se s tím plně stotožňuje a zdůrazňuje to jako prioritu ekonomické politiky. A teď stručně k posouzení směru fiskální politiky. Řekli jste, že tady je marginální zlepšení v agregátním rozpočtovém deficitu. V eurozóně podle současných eh, očekávání očekáváme, že deficit se snížil loni o 2%, o 1,8% letos a o 1,5% příští rok. To znamená, že můžeme tedy skutečně říci, že dochází k trvalému snižování rozpočtového deficitu. A příští rok očekáváme, že pouze jeden členský stát eurozóny bude mít rozpočtový deficit, který bude stále ještě eh, vyšší než 3 eh, HDP. A ty ostatní státy se tedy postupně dostávají z té situace nadměrného deficitu. Z tohoto hlediska naše eh, poselství je zůstat nadále bdělí a ostražití a eh, využít eh, těch nástrojů evropského semestru, mm, aby ty státy, kterých se to týká, dosáhly střednědobých cílů v oblasti rozpočtu. A aby tady jsou tedy členské státy, které mají prostor pro více investic um, a pro stimulování ekonomiky. A samozřejmě je to také přímo spojeno s sociálními výzvami. Potřebujeme oživení, které bude přinášet pracovní místa. Naše současné posouzení situace je takové, že vidíme růst v míře zaměstnanosti 75%, eh, eh, což je cíl Evropy 2020, je dosažitelné. A eh, my letos v evropském semestru klademe důraz na inkluzivnost a také to definujeme v doporučeních specifických pro jednotlivé země. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Já se soustředím na to, co eh, se ptala paní Tům, paní zpravodajka Tům. O, o, čísla nezaměstnanosti a cíl 75% zaměstnanost. Dosáhneme toho? No, to, co jsme si stanovili v Evropě 2020, podle odhadu našich složek, Zatím je to 71% a budeme-li pokračovat v úsilí se strukturálními reformami, což doporučujeme členským státům. A když použijeme eh, všechny naše fondy, pak těchto 75% je dosažitelných, ale není to samozřejmě automatické. Bude třeba eh, usilovně pracovat s členskými státy a zejména klást důraz eh, na zaměstnanost žen na zaměstnanost starších občanů, kteří ještě musí stále zůstat na trhu práce a také eh, mít určité úsilí ve prospěch lidí, kteří mají nízké, takovou nízkou kvalifikaci a kteří také potřebují najít eh, pracovní místa. Potřebujeme tedy aktivní politiku zaměstnanosti. Sociální dávky by tedy měly být eh, kombinovány s příslušnými stimuly, a e, to doporučujeme také e, v evropském semestru, jakož i ve specifických doporučeních pro jednotlivé členské státy. Bude to dostatečné? No, máte pravdu. Paní poslankyně, nebude to stačit k tomu, aby se vytvářely pracovní místa. Bude třeba k tomu mít ještě makroekonomickou politiku a také e, náležitou atmosféru pro vytváření pracovních míst díky investicím, aby pracovní místa byla konkurenceschopná a nemůžeme to dělat um, sami. Musíme se opírat nejenom o veřejnoprávní, ale také o soukromý sektor, aby tato politika se snažila o dosažení uh, vnitřního trhu, kapitálového trhu, o změnu klimatu pro podniky a uh, vytvořit uh, pozitivní podmínky pro vytváření pracovních míst. Vy asi mluvíte také o Eurofondu a o Dublinu. Tady za mm, pracovní eh, vzdělávání odpovídá agentura, která je v eh, Soluně, A všechny eh, tyto složky se snaží získat náležité informace, aby bylo možné podle toho formulovat politiku. Potřebujeme mít lidi, kteří pracují přímo v terénu a kteří nám umožní nebo kteří budou určitým zdrojem inspirace. Jde o tripartitní ehm, situaci ehm, sociálních partnerů, členských států, abychom mohli formulovat přesné a adekvátní návrhy E, toto samozřejmě také samo o sobě nevytváří pracovní místa, ale umožňuje nám to získat dostatek informací pro to, abychom naši politiku formulovali tak, aby přinesla co nejlepší možné výsledky. Pak tady byla otázka. Zda jsme pro nějaké minimální sociální normy v Evropě. My si přejeme spravedlivou společnost a určitou konvergenci norem eh, k tomu patří. Ehm, aby to byla konvergence, která bude výraznější a konvergence směrem hůru, eh, aby tady byl určitý pilíř sociálních práv. A tady probíhá velice široká konzultace, které se zúčastnil také parlament. A to má za cíl dosáhnout takovéhoto cíle. Je tedy hodně práce, hodně přípravné práce, kterou je třeba odvést a samozřejmě parlament k tomu také potřebuje přispět. Tady je také zpráva paní Rodriguez, která byla schválena ve výboru EMPL. Eh, Čekáme, jaký bude výsledek při hlasování eh, na plenárním zasedání. Ehm, pomůže to v boji proti eh, chudobě? No ano, tady bude třeba eh, pokračovat v práci v boji proti chudobě. To je v pravomocích členských států, ale my bychom si přáli stimulovat členské státy v rámci evropského semestru a vést eh, členské státy k tomu, aby takto působili. 20 Evropského sociálního fondu by mělo být věnováno Eh, inkluzi, boji proti exkluzi, boji proti chudobě, aby se vytvářely programy, které umožní, že by 25% či více než 25% eh, fondu bylo takto využito pro inkluzi. Máme určité představy, eh, potřebujeme ještě výměnu osvědčených postupů, potřebujeme určité guidelines, a to v rámci evropského semestru. Jaká je, jaká je tady, jaký je tady signál pro tyto osoby, které jsou ve stavu chudoby? No, chceme říci, že tady probíhají velké změny. Probíhají změny v ekonomice, ve společnosti, dochází ke globalizaci a také k technické revoluci. To, je, to není evoluce, to je víc než evoluce. A potřebujeme společně uh, být silní a zvážit, jak organizujeme společnost, jak organizujeme práci, jak organizujeme ekonomiku. A aby to bylo takovým způsobem, aby se zachovaly naše hodnoty. Proto potřebujeme Evropu, abychom se bránili na celosvětové úrovni, abychom eh, uplatňovali solidaritu. Já jsem připravena vést tuto diskusi se všemi občany. To je, tady je jasná přidaná hodnota. A ještě předám slovo panu Moskovicimu. Já budu velice stručný, protože už jsme vyčerpali čas, který máme k, diskus, k dispozici. A Valdis už odpověděl na otázku pana Hokmartu, já bych mluvil stejným způsobem. Tedy um, úrokové sazby porostou. Kdy a jak, to těžko říci. Eh, protože eh, zatím jsme ovšem v situaci velmi nízkých úrokových sazeb. To eh, ovšem neznamená, že bychom měli ztrácet čas. Komise v žádném případě nedoporučuje nějaké povolení úsilí v oblasti rozpočtových reform či boji proti velkým deficitům průměru je deficit 6% v roce 2010, teď je to 1,5% a to je úroveň, která by se měla stabilizovat i v roce 2017. Když tedy doporučujeme agregovaný e, rozpočtový přínos, tak e, tady nejsme proti paktu růstu a stability. Naopak žádáme, aby e, to úsilí bylo náležitě rovnovážně distribuováno v těch zemích, které je třeba ještě dále provádět konsolidaci, aby se tam došlo až do konce. A pak jsou tady země, které mají určitý prostor k působení a e, ti, kteří mají tedy tento prostor, e, by to samozřejmě měli využít. My netvrdíme opak. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji, děkuji vám. A tím se dostáváme k druhému kolu řečníků. Každý z nich bude mít k dispozici minutu a půl. A nejprve paní Ribiero z HPP, e Bro EMPL. Děkuji vám a vítejte komisaři a paní komisařko. Chtěla bych nejprve poděkovat komisi, protože došlo k velkému pokroku ohledně výroční analýzy růstu na rok 2017. Také semestr funguje lépe. Parlament je zapojován do celého procesu. Vlastně už od počátku parlamentního mandátu od roku 2014 a je také lepší vyváženost. Je třeba mít takové politiky, které umožní evropským občanům skutečně pocitovat, že odvádíme svou práci. Musí mít dojem, že evropské instituce se snaží zlepšit jejich eh, životní podmínky. A musíme pokračovat v práci stejným směrem. Musíme zajistit, že existuje rovnováha mezi sociálními a pracovními otázkami a mezi otázkami hospodářskými. Tato rovnováha musí být eh, přítomna ve všech fázích evropského semestru, zvláště také při práci rady. Musíme neustále upozorňovat eh, radu, že musí spolupracovat vlastně jak ministři práce, tak ministři financí. A já bych tedy chtěla požádat komisi, aby se snažila i nadále zajišťovat lepší dialog, tak abychom měli lepší spolupráci se sociálními partnery, jak na evropské, tak národní úrovni. To je nezbytný předpoklad pro to, abychom vedli lepší politiky. A nyní rychlá otázka na komisi. Komise letos eh, provádí další analýzy, snaží se podporovat investice ve prospěch růstu. Je ovšem třeba si uvědomit eh, situaci třeba Španělska a Portugalska, jaká je dělicí linie mezi investicemi, které lze vnímat jako investice a mezi přílišným zadlužováním. Pokud jsou investice klíčové pro další hospodářský růst, tak pak je tady otázka, zda by dluh nemohl ohrozit evropský sociální model. Předseda, prosím, držte se řečnické doby, aby měli všichni čas na vystoupení. Nyní Pedro Pereira za SD a výbor Ekon. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád přivítal komisaře a komisařku. Nejdůležitější nová věc v návrzích pro rok 2017 je bez pochyby doporučení, které vyzývá k mírně pozitivní fiskální politice. Chci říci jasně, že skupina socialistů rozhodně podporuje eh, toto nové směřování, tak jak jej navrhuje Evropská komise. S politováním bereme na vědomí, že eh, ty že se to získalo spíše s odmítavým postojem těch států, které mají poměrně velký manévrovací prostor a také s odmítavým postojem eurozóny jako celku. Což je problematické. Eurozóna v roce 2017 tedy vlastně i podle názoru komise povede špatné hospodářské politiky, místo toho, aby se soustředila na mírně pozitivní expanzivní přístup, tak se vlastně snaží být spíše fiskálně neutrální. A co tedy komise udělá? Jak se pokusí dosáhnout širšího politického konsenzu ohledně té myšlenky mírně expanzivní fiskální politiky? klíčová tady jsou pravidla. Komise vlastně eh, poukázala na určitý paradox v pravidlech, který brání eh, zemím vést řádnou fiskální politiku. Jak můžeme tuto situaci zastavit? Chce komise mm, nějak přispět ke změně pravidel fiskální politiky, tak abychom mohli správnou fiskální politiku pro eurozónu? Předseda mimo mikrofon. Děkuji, omlouvám se, neslyšela jsem své jméno. Já pokusím to říct si velice rychle se zaměřením na zaměstnanost. Já se kladu otázku ohledně strukturálních reform. Uvedu některé příklady. Strukturální reforma v oblasti práce vede k větší flexibilitě, k větší nejistotě a ke omezování sociálního dialogu, který přitom vlastně určuje ty dojednané mzdy. Co si tedy myslíte ohledně tohoto ochuzování pracovníků? Protože když dochází ke zvýšení e, blahobytu, tak dochází i ke zvýšení růstu, ale teď zaznamenáváme spíše takovou negativní spirálu. Druhá strukturální reforma to jsou důchody. Říkali jste, že je třeba důchody navázat na dobu dožití a přitom eh, u lidí eh, starších 50 let ta míra zaměstnanosti je velice nízká. Co se s tím bude dělat? Mluvili jste o soukromém pilíři důchodu, ale to je vlastně eh, ten pilíř, který způsobuje velké nerovnosti, zvláště pokud jde o ženy. Přístup k práci. Nevidíme tady nic ohledně toho vyváženosti soukromého a pracovního života. Chcete-li zvýšit zaměstnanost žen, tak je třeba se tímto zabývat. A na závěr, paní Tysonová, vy jste mluvila o globalizaci. V tom sdělení, které máte, říkáte, že 30 milionů pracovních míst bylo vytvořeno v rámci mezinárodního obchodu díky vývozům. A mluví se také o pracovních místech, o které jsme přišli v odvětví, jako je textil, ocelářství, sklářství, v důsledku mezinárodního obchodu a globalizace. Já mám pocit, že v Evropě dnes kráčíme se skloněnou hlavou vstříc globalizaci, která eh, bohužel eh, znamená ztráty pro mnohé lidi. Děkuji a nyní za EKR pan Bernd Luke. Eh, Děkuji mnohokrát. Já budu hovořit německy a mám otázku na paní komisařku Tyson. Paní Tysonová, vy jste mm, díky bohu upozornila na problém integrace uprchlíků a migrantů ve vaší prezentaci. A rád bych se vás zeptal, zda komise teď už zhruba tedy rok, zhruba rok víme, kolik lidí s jakou kvalifikací k nám přišli Podnikla komise nějaké průzkumy, jak vypadá integrace schopnost trhů práce v Evropské unii pro lidi, kteří podle obecných odhadů přicházejí s velmi nízkou kvalifikací. To tedy znamená, na jakých trzích práce uvnitř Evropské unie vidíte ten největší potenciál pro lidi, Eh, kteří by mohli dělat, dejme tomu, nějaké pomocné práce v zemědělství nebo ve stavebnictví, eh, kteří mohou nabídnout nevyučenou, nekvalifikovanou práci nebo prostě řemeslnou práci. Pak, když jste se tím zaobírali, rád bych věděl, k jakému výsledku jste zospěli. a pak, když jste to neskoumali, tak bych se rád zeptal, proč jste to nedělali eh, protože rozdělování migrantů a uprchlíků v Evropské unii, ke kterému nějakým způsobem došlo, rozhodně nebude v souladu s integrace schopností, s integrační schopností trhu práce, protože ty vznikly na základě jiných podmínek. Je-li tomu tak, potom tedy e, není, pakliže nejsou v souladu potřeby trhu práce s těmi migranty, kteří přicházejí, jak tedy uvažuje komise o tom, aby tyto, perso- tyto osoby mohly požívat také svobodu pohybu v rámci Evropské unie, aby tam, kde nedostanou místo, kde budou eventuálně přirozděleně, mohli jít tam, kde práce dostanou? A jak eh, komise se staví k minimální mzdě? Pohlížíte na to jako na překážku k integraci, anebo na to pohlížíte jako na ochranu pro zaměstnance? Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní dám slovo komisařům. Prosím, snažte se odpovědět každý ve dvou a půl až třech minutách. Děkuji. Takže budu se soustředit na ty otázky, které se týkaly fiskální politiky a fiskálních pravidel a také na otázky, které se týkaly investic. Nejprve tedy k té otázce ohledně fiskální politiky. Závěry eurozóny z července byly ve prospěch tedy neutrální a fiskální politiky. A rada ECOFIN se k tomuto tématu zase ještě vrátí v lednu. My za komisi budeme samozřejmě už se spolupracovat s radami ministrů na těch našich návrzích týkajících se evropského semestru. Pokud jde o pakt stability a růstu, už na začátku minulého roku komise vydala sdělení o nejlepším využíváním flexibility v rámci současného paktu Eh, ohledně toho, že i na základě současných pravidel máme dostatek flexibility a eh, že tedy pracujeme s těmi stávajícími pravidly a nechceme provádět žádné změny paktu stability a růstu, ale snažíme se zjednodušit eh, postupy. Nedávno jsme například dosáhli dohodu, ohledně většího využívání srovnávání výdajů při hodnocení rozpočtové výkonnosti členských států. Pokud jde o investice. Investice jsou bez pochyby prioritou komise, proto máme také investiční plán pro Evropu. Chceme efektivně využívat strukturální a investiční fondy, které jsou k dispozici členským státům. Samozřejmě Tady je také otázka fiskální udržitelnosti, kterou je třeba mít na zřeteli, zvláště tehdy, když členské státy zaznamenávají nadměrný e, schodek anebo mají vysoký stupeň zadlužení veřejných financí, e, protože udržitelný růst e, není možný bez udržitelných veřejných financí. A to říkáme právě i v tomto evropském semestru, že je třeba najít rovnováhu mezi řekněme, krátkodobými potřebami růstu a mezi dlouhodobou udržitelností růstu. Mluvili jste o otázce sociálního dialogu. Ano, už od začátku práce komise jsme hodně zdůrazňovali důležitost většího zapojení sociálních partnerů na evropské i národní úrovni a budeme eh, o tom, v tom pokračovat i nadále. Děkuji, paní Tyson. Děkuji vám, budu stručnější než předtím, takže v odpovědi paní Ribeiro eh, bych řekla, že děkuji za vaše sympatické návrhy a za to, že toto, tuto práci vnímáte mnohem sociálněji. To je pro nás skutečně velmi důležité. Snažíme se eh, spolupracovat s, eh, i s ministry na radě EPSCO protože je třeba, aby rada se dohodla, respektive ministři, aby se dohodli, jak mezi ministry EPSCO, tak mezi eh, finančními ministry. Dále k otázce paní Arena, strukturální reformy. Flexibilita, pracovní podmínky a podobně. Dochází k mnoha změnám na trhu práce, pokud jde o pracovní modely, modely spolupráce a je prostě vidět, že potřebujeme více flexibility. Náš postoj je takový, že flexibilita je možná do určité míry, ale na druhé straně také samozřejmě potřebujeme jistotu a to také znamená, že eh, když třeba dochází k více změnám v pracovním životě eh, určitého člověka, tak je třeba, aby pro tyto změny eh, existovaly určitě služby, možnosti různého vzdělávání, tak aby ten přechod pro toho dotyčného byl jednodušší a nepoškozovalo to jeho kvalitu života. Eh, ta kombinace veřejného soukromého sektoru víte, že existuje to je směrnice o mateřské dovolené, která byla eh, stažená s kolegyní Jourovou, nicméně budeme pokračovat v práci. Je to součást pracovního programu na příští rok a vrátíme se ještě k této diskusi o vyváženosti soukromého a pracovního života dále důchody a doba dožití. E, máme tady vždycky spoždění. E, ty důchodové systémy musí být udržitelné, život, dlouhodobě života schopné. E, nicméně také bychom chtěli zajistit, nebo zjistit, za ty důchodové systémy skutečně zajišťují dostatečné pokrytí k zachování životní úrovně jak eh, dostat více lidí do pracovního procesu. Ano, to je také jeden z našich cílů. A chceme se na to soustředit i nadále. Potom eh, tady otázka migrantů a eh, uprchlíků. Já budu hovořit spíše o uprchlících. Přišlo jich hodně v posledních letech a je třeba, aby se integrovali. Hodně eh, eh, z těchto uprchlíků zůstanou na našem kontinentě dlouho a je eh, v zájmu všech, abychom je začlenili, aby, aby se integrovali na trh práce. Je to ten nejlepší způsob. Víme, co dělají členské státy, jaký je vývoj na trhu práce. A sledujeme to i dále. Máme také zprávu o využívání Evropského sociálního fondu, který se snaží o integraci, o boj proti vyloučení ze společnosti a to také můžeme využít i v tomto rámci. Jak to bude vypadat v členských státech? Aktivní politiky zaměstnanosti. Je třeba vlastně, abychom měli pobídky pro lidi, kteří k nám přicházejí, je třeba také vytvářet vazby na služby zaměstnanosti, které lidé musí mít možnost učit se jazykům. Za tímto účelem existují finanční prostředky na evropské úrovni a pak otázka minimální mzdy. Obecně Eh, v zásadě jsme pro. Myslím, že potřebujeme nějakou udržitelnou úroveň, která bude souviset i eh, s produktivitou. Samozřejmě mezi našimi cíly je i konkurenceschopnost, ale problémem je tedy stanovení výše minimální mzdy, ale je to otázka, kterou se komise tolik nezabývá, protože to je v pravomoci členských států. A v případě potřeby tedy můžeme mít doporučení v rámci toho eh, eh, semestru. Pan Moskovisi, tak ještě velice stručně, protože už tady kolegové odpověděli, jenom bych chtěl říci, že komise vytrvá eh, v tom svém boji za to, aby vysvětlila relevantnost vlastně úvah o agregované rozpočtové politice. Letos zase Euroskupina vlastně se tím zabývala v červenci. Ehm, dostalo se uznání i postoji komise a je třeba tuto analýzu teď provádět systematicky. Je samozřejmě poukazovat na relevanci tohoto ehm, přístupu. Já vlastně vždycky říkám, že jsme v takovém přechodovém období, Eh, máme pakt stability a růstu a bude stále více zemí, které budou mít ty rozpočtové rezervy a budou je moci pozitivně využívat, což by mělo zabránit tomu, abychom eh, se eh, koncentrovali veřejně jenom na jednu či dvě země. Thank you. Děkuji vám, pane. Děkuji vám, paní komisaři, paní komisařko, a na druhou polovinu našeho zasedání bych rád předal předsednické místo kolegyni, která bude řídit toto zasedání. Děkuji. Třetí část, třetí kolo, druhá část. Slovo má paní Korafan z ALDE. Máte slovo. Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se chci zeptat na ta doporučení specifická pro jednotlivé země, protože když se podíváte na implementaci CBC, tak v roce 2012 to bylo pouze 11 To je samozřejmě velice nízké procentuální část, ale v roce 2015 už to bylo jenom 4 plně implementovaných doporučení. Mnoho jich bylo nesplněno, 44% jenom část je implementováno. A to je samozřejmě eh, široká paleta, které, co by se všechno hodilo do té kategorie částečně implementovaná. Ehm, já se tedy chci zeptat, vy musíte být všichni velice frustrovaní z této skutečnosti a co hodláte udělat, abyste zvrátili tento trend a podnítili vyšší procento, protože jinak se zdá, že to nikdo nebere vážně, tato doporučení specifická pro jednotlivé země. Děkuji vám. Děkuji pan Gerike EKR. Vážení páni komisaři, paní Tajsenová, za svou frakci vám mohu říci, že EKR podporuje koncepci magického trojuhelníku investic, strukturálních reform a odpovědných veřejných výdajů. Už jste to zevrubně prezentovali. Dovolte mi k tomu dvě otázky. Kdo se rozhlédne po Evropě, bude konstatovat, jak zadrhávají ty strukturální reformy. Někteří s tím ještě vůbec nezačali, co pak to je dobrý základ pro to, aby už dneska se hovořilo o rozšiřování EFSI. A nebo se spíše jedná o to, aby národní vlády mm, se vymanily z toho tlaku. Není to kontraproduktivní za druhé? E, vaše koncepce, kterou jste nám tu přednesli, je to vůbec reálné? Itálie, ta země potřebuje nutně peníze, ale také zamítla významné reformy v referendu. Také Francie s dovolením mezi přáteli se mi zdá, že v současné době není ochotná k reformím. Co pak má komise nějaký plán B, aby ve zprávě pěti prezidentům prezentované idei hm, eh, aby to bylo přijato eh, vládami. To té platíš pro, platí pro zprávu Verhofštata, eh, která zasahuje do svrchovanosti jednotlivých států. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo Miguel Viegas za GUE. Máte tři minuty, protože vy budete hovořit ke dvěma tématům. Nejprve bych rád vyjádřil jak jsem zaražen z toho zmatení v Portugalsku, protože tady došlo ke změně politické rovnováhy na základě změny vlády. Tento rok bylo učiněno všechno, aby, byly splněny, aby byla splněna ta doporučení, došlo k navýšení minimální mzdy, eh, došlo k odtížení fiskálního zatížení práce, a deficit se zlepšil což je tady možná podivné, ale a hospodářství rostlo a e, plnilo, e, plnilo podmínky IMF. A když tedy se hovoří o růstu, tak bychom si měli připomenout, že tento růst je velmi křehký Máte-li přehled o této situaci, zdá se, že ten růst je veden likvidním vývozem eh, eh, spotřebiteli, ale máme tady eh, řada pozitiv, ale jsme v negativech, co se týče investic, které ještě poklesly o 3,5%. Ale ve třetí třetí čtvrtině tento pád zůstal jaksi na stejné úrovni. No tak co si máme myslet o té situaci? Kapitálové trhy, Junckerův plán, strukturální reformy, to všechno je součástí toho, co bylo vnucováno Portugalsku už před deseti lety a vůbec to nespůsobilo zlepšení portugalského hospodářství. Další aspekt související s nezaměstnaností. Máme 30% nezaměstnanost mládeže v Portugalsku. Jakou, jakou odpověď, jaké řešení můžeme na to najít v rámci těch strukturálních reform, které přinesla Evropa do Portugalska? dělníci a pracující dnes, zejména mladí pracující, eh, jsou ohroženi tím, že upadnou do chudoby eh, a 10% obyvatel žije již na hranici bídy nebo pod hranicí bídy. Pardon. A Eh, máme tady spoustu pracujících, kteří eh, jsou placeni pod úrovní minimálního platu. Co s tím? Děkuji vám. Můžeme začít s panem Dobrovským, prosím. No, začneme s tou první otázkou týkající se implementace doporučení specifických pro jednotlivé země. Ano, to je také obava Evropské komise, neboť vidíme, že úroveň implementace zůstává relativně nízká, zejména co se týče plné implementace těchto specifických doporučení. Ale my se domníváme, že způsobem, jak zlepšit implementaci, je možné prostřednictvím dialogu s členskými státy a s relevantními aktéry a sociálními partnery. Jednu věc, kterou stále zdůrazňujeme znovu a znovu, ve všech těch specifických doporučeních. A to je tedy něco, co si, o čem se komise domnívá, že to usnadní trvale udržitelný hospodářský růst, jakož i zlepšení sociální situace v jednotlivých členských státech. Takže je to v zájmu členských států, aby úspěšně implementovali tato doporučení. A my na to stále zdůrazňujeme. Samozřejmě máme i jiné nástroje, jak zlepšit tuto situaci. Ehm, například v rámci EFSI včetně využívání Evropského sociálního fondu a včetně technické pomoci, která může být také eh, poskytována členským státu z Evropské ze strany Evropského strukturálního podpůrného servisu či služby. No a teď se dostáváme k otázce priorit v hospodářské politiky, investice, strukturální reformy a fiskální odpovědná politika. A reformní úsilí v členských státech. Inu v skutku tyto reformy a toto úsilí o reformy musí být navýšeno. Vy jste se specificky zmínili v některých zemích, jako je Itálie a Francie. Tady je třeba říci, že došlo k úsilí v těchto zemích, zejména co se týká reform na trhu práce, možnost otvírání dalších profesí, zlepšení trhu se službami. A máte pravdu, upozornil jste na některé tyto návrhy, které bohužel byly zamítnuty, jako eh, ta, ta snaha, která byla v referendu zamítnuta. No, ale přece jenom tady došlo k určitému pokroku v implementaci našich doporučení. Evropská komise předloží hodnocení chce zveřejnit bílou knihu komise či bílý dokument komise, kde navrhneme podporu pro druhý stupeň Eh, toho dopisu, který eh, byl eh, vydán pěti předsedy. To se týkalo fiskálních hranic, doporučení pro stanovování, um, měření produktivity v jednotlivých členských státech, snaha o snižování rizik, tady už komise co udělala letos Zveřejňovali jsme také prohlášení kolegy a komisařů a tak dále. Co se týká specificky Portugalska, veřejná úroveň, dluhu, dluhu, úroveň veřejného dluhu 175 je stále ještě závažná a vidíme, že Portugalsko ale se snaží snižovat úroveň svého veřejného deficitu tak, že očekáváme, že to klesne 2,7 HDP tento rok a e, že to dosáhne 2% v roce, i když strukturální úsilí musí pokračovat. To doporučila i rada, proto naše hodnocení Portugalska je, že tady je určité riziko, riziko v oblasti růstu. Vidíme tady dokonce určité zpomalení růstu v tomto roce a bohužel eh, míra růstu zůstává podprůměrná. Paní komisařka Tyson, já... děkuji mnohokrát paní komisařko. Já se domnívám, že můj kolega už odpověděl mnoho otázek. Možná, že bych ještě něco mohla říct k Portugalsku. Nezaměstnanost je vyšší než průměr ale od eh, října 2015 byla 10 celých něco procenta a minulý rok eh, nezaměstnanost mládeže je daleko vyšší, než je průměr, a sice 29,9 v říjnu tohoto roku a minulého roku to bylo 32,1 a to je už eh, veliké číslo a závisí to také na migraci, jak se často říká. A, a protože i migranti vlastně znamenají pro mladé lidi ztrátu příležitostí, například také, ale tady velké úsilí bylo vyvinuto, eh, co se týče vzdělávání, relevantního vzdělávání pro potřeby pro práce. A co také vidíme, je, že více než 40 tisíc mladých lidí se účastnilo eh, iniciativy a aktivit pro zaměstnanost mládeže a získávali prostředky z příslušného fondu. To je jedna z možností, jak snižovat čísla nezaměstnanosti mládeže. Samozřejmě není možné, abychom se spokojili s 29,9%, když máme průměr nezaměstnanosti mládeže kolem 20%. Musíme pokračovat v našem úsilí. Pan komisař Moskoviči. Jen ještě k Portugalsku také já něco dodám. Ano, je pravda, že jsme eh, byli eh, názoru, že je tady riziko nekonformnosti z těch důvodů, o kterých hovořil pan Dobrovský pro případ Portugalska. A také jsme konstatovali, že v té kategorii, která je velice heterogenní, je ovšem Portugalsko na tom lépe než ty ostatní. A po, pokud se potvrdí čísla, která se eh, teď objevují, tak ehm, tady budou potřeba další eh, doplňující opatření a eh, použití strukturálních fondů jistě tady má krátký horizont pro to, co my žádáme, takže je třeba pokračovat v úsilí, ale také vysílat i eh, povzbudivé signály vůči Portugalsku. Děkuji vám. Čtvrté kolo, stále minuta 30 pro každého řečníka a dávám slovo paní Sanoka, která zastupuje zelené. Ano, děkuji vám. A děkuji komisařům za jejich vystoupení, za to, že přináší i pozitivní výsledky. Ano, pomalu, pomalu se to zlepšuje, pokud jde o trh práce, ale stále ty nejchudší regiony, a já takový region zastupuji, Eh, mají nejméně těch pozitiv eh, z hlediska mm, chudoby, naopak tam dochází k nárůstu chudoby. Z hlediska prezentovaného textu se ptám, jaká opatření je třeba přijmout. Nic nového, nic radikálního, prostě je to jako vždycky i když tady jsou určitá specifická doporučení, například eh, modernizace eh, sociálního státu, eh, mít stimuly, které motivují k práci. Co to znamená? Znamená to, že dávky v nezaměstnanosti budou tak nízké, že z nich nebude možno žít? A ještě jednu konkrétní otázku na komisařku Tysonovou. Já jsem neslyšela opravdu odpověď na otázku, kterou položila naše zpravodajka paní Tům o minimálních sociálních standardech. Ta otázka zní takto. Kdy bude komise prezentovat směrnici o evropském rámci o minimálním příjmu? Děkuji. Za EFDD paní Agia. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a Děkuji všem komisařům. Nejdříve chci poděkovat <clears throat> našemu kolegovi, který hovořil o Itálii a hovořil o těch výsledcích z minulé neděle. 60 obyvatel Itálie se zasadilo o záchranu naší ústavy, která hájí eh, svrchovanost a demokracii už víc než 60 let. Takže děkuji za to, protože Itálie, myslím, ukazuje, že tady je zcela eh, konkrétní vol, vůle eh, udržet stabilitu. Budeme o tom ještě hovořit, až se opět občané budou moci vrátit k volebním urnám. A nyní prosím k vystoupení komisařů. Ono je snadné možné si, to, si takto diskutovat mezi námi, ale já bych byla ráda, abyste to, co jste řekli dnes tady nám, řekli také um, lidem v Evropě, zejména těm 122 milionům lidí, kteří žijí ohroženi chudobou velký evropský projekt, kde všichni budou spokojení a kde bude eh, ekonomické oživení to už jenom když říkám, tak vyvolává e, rozpaky. Tak opravdu já si myslím, že je třeba mít e, hodně odvahy, dokonce až jakési sebevražedné tendence, když by se takto hovořilo lidem. Kdyby měli lidé slyšet to, co tady říkáte. Já otázku nemám. To spíše vy byste se měli opravdu zdravým způsobem zaměřit na to, jaká je realita, abyste e, pak mohli navrhovat konkrétní a trvale udržitelné e, návrhy pro Evropany, protože každý čtvrtý žije v chudobě. Děkuji. Za FDD Marko Vali. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já toho využiji a budu stručný. Zdá se, že komise si uvědomuje, že tady je přílišná nerovnováha eh, v eurozóně. Když vidíme obchodní přebytky některých zemí jako Německa či Nizozemska, tak eh, se navrhuje tedy 0,5 eh, to je 50 miliard rozpočtové expanze. Ale země, které by mohly být dotčeny tímto návrhem, to z politických důvodů nechtějí přejmout. To je věc eh, jinak ekonomicky konzistentní, to znamená využít ten přebytek určitým způsobem, ale předložit něco trošku přesvědčivějšího. Já si tedy kladu otázku, zda tedy komise se může veřejně k tomu zavázat, kdyby Německo nešlo nebo nejednalo podle těchto doporučení a trvalo na své nerovnováze. Bylo by pak možné zahájit řízení proti Německu. Bylo by dobré, abyste veřejně se vyjádřili k této otázce. Už sedm let tady stále existuje tento přebytek. A vyvolává své důsledky. Sedm nositelů Nobelovy ceny, včetně za rok 2016, říká to tež. Já bych byl tedy rád, aby komise se k tomu jasně vyjádřila. Děkuji vám, Sven Giegel, za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, myslím, že je trošku tragické, když posloucháme vaše slova, protože do jisté míry doporučení, která přednášíte členským státům také v rámci eh, přehledu, výročního přehledu růstu, tam je eh, jistě hodně pozitivního obsahu, i když já lituji, že v doporučeních specifických pro jednotlivé země eh, udržitelný přechod se víceméně vyškrtává oproti předchozím letům ale skutečná tragédie je v tom, že i přes velmi pomalý pokrok, jak řekl pan Heckmark, v, ve srovnání s monetárními e, politikami, tak eh, nejste schopni či neodvažujete se jasně říci, jak eh, velkým zklamáním je tak pomalé oživování a tak pomalý pokrok, když si uvědomíme, co řekla Kora eh, k těm specifickým doporučením pro jednotlivé země, tak tady ta míra je eh, velmi nízká a ještě se vlastně zhoršuje oproti míře v roce 2015. A to není pouze eh, v případě plného provádění, ale také z hlediska určitého pokroku. To znamená, že vlastně se více a více ignorují doporučení komise. Máte tady eh, statečné návrhy k fiskálním eh, politikám, ale to prakticky přímo bylo odmítnuto. A já se tedy ptám, co máte v úmyslu udělat, aby se zlepšila reakce členských států? Jakou strategii máte v této oblasti? A dá, konečně, eh, chtěl bych slyšet seriózní odpověď na otázku pana Hegmarka ten eh, vítaný eh, to vítané zlepšení je podle vašich makro eh, politických modelů. Můžete nám dát konkrétní podrobná čísla o tom, jak velký pokrok je opravdu plodem politiky ECB či mm, a nikoli jiných opatření. Můžete nám prosím poskytnout relevantní údaje? Prosím, slibte nám, že nebudete hovořit tak dlouho, jinak nevyčerpáme seznam řečníků. Eh, Barbara Kapel, ENF. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím dodržet čas. Mám dvě otázky na pana komisaře Dombrovského týkající se strukturálních reform a investiční podpory zcela obecně s ohledem na ten zlatý trojuhelník hospodářské politiky. Vy jste tady řekl, pane komisaři, že už několik let dochází k umírněnému růstu, že počta nezaměstnaných klesá, že statní zadlužení pomalu klesá, že domác, deficity domácností se pohybují pod dvěma procenty a stav zadluženosti klesá. To částečně dokládá také podzimní prognozu komisy a naprosto správně, to já podporuji, docházíte k závěru, že je to nedostatečné a že jeden z nejdůležitějších faktorů, čili to zotavení se ekonomiky, Eh, tady hraje velká roli, velkou roli Evropská centrální banka a nízké úrokové sazky, ale eh, eh, saz, sazby. Ale řada lidí říká, že politika ECB vede k tomu, že členské státy mají malé pobídky pro provádění strukturálních reform, protože hm, jsou závislé na financování státu a od minulého čtvrtka dokonce hm, také ty jednoroční půjčky posilují tato slova expertů se chci zeptat, jak se na to tváříte vy. A za druhé, co se týče investic, tvrdíte, že to banky jsou nejdůležitějšími investory pro průmysl. Čili já mám otázku v této souvislosti. Jak, eh, co byste řekl o té třetí největší italské bance, která stojí před bankrotem? A o které všichni hovoří. A děkuji, slovo pan Dombrovskis. Ano. Děkuji za vaše otázky. Ještě jednou k té otázce eh, specifických doporučení pro jednotlivé země a jejich realizace. Eh, tedy pokud jde o komisi, a já se pokusím naznačit určité směry, kterými pracujeme s členskými zeměmi, aby se zlepšily E, a lépe koordinovali také možnosti e, využití evropských fondů, například sociálního fondu, nebo lepší využití technické podpory a aby se tedy lépe toto e, projevilo v těch specifických doporučeních pro členské státy. A také prostřednictvím práce s členskými E, zeměmi při přípravě národních programů reform, aby e, se více zapojili sociální partneři a další aktéři a další partneři, aby se tady zvýšilo povědomí o těch velkých výzvách a aby se zlepšily také e, reakce na ty národní programy. Aby se to nekoncentrovalo v jednom ministerstvu, ale aby to bylo opravdu přítomno ve všech oblastech eh, politiky členského státu. Ptáte se na relevantní údaje. Eh, to eh, můžeme samozřejmě poskytnout tyto údaje na základě ekonomické analýzy od odborníků. A pokud jde o přebytek v Německu, to eh, je věc, kterou komise řeší už několik let. Není to věc zcela nová. Řeší se to už několik let, protože tento velký přebytek se považuje za makroekonomickou nerovnováhu a za to Německo, ale také Nizozemsko jsou považovány za země s makroekonomickou nerovnováhou a jsou tady eh, vysílány signály a výzvy, aby toto se řešilo také v oblasti investic. Pokud jde o mm, ECB a měnovou politiku, ECB, a tedy polit, monetární politika ECB, se zaměřuje na otázku inflací, aby ty, ta inflace byla pod dvěma procenty. A monetární politika e, Tady k tomu se e, Evropská komise příliš vyjadřovat nemůže, protože musí respektovat e, nezávislost ECB. V každém případě vidíme, že toto je teď jeden z faktorů, který stimuluje ekonomiku a členské státy tohoto času musí e, moudře využít pro strukturální reformy a to je signál, který my vysíláme. E, pokud jde o situaci v bankovním sektoru, zmínili jste italský bankovní sektor. Máme samozřejmě úzké vazby s italskými orgány a Eh, diskutujeme s nimi různá řešení jejich právního rámce, ovšem nekomentujeme situaci jednotlivých bank. Děkuji. Paní komisařka Tyson. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručná. Chtěla bych hovořit o problematice v Evropě vidíme, že tady se situace chudoby eh, liší. Chudoba eh, v Evropě a ohrožení chudobou a ohrožení sociální exkluzí eh, se liší. Je to mezi 13 až 41 procenty u těch nejlepších a u těch nejhorších průměr je 23,7 Všechna tato procenta jsou ovšem příliš vysoká, protože za těmi čísly, za těmi procenty jsou přece lidé. A je třeba udělat vše, co je v našich silách, abychom eh, snížili chudobu, co tady děláme na evropské úrovně. Máme cíl Evrop, strategie Evropa 2020 mezi 2009 a 2012 se čísla chudoby zvýšily. Teď se nám podařilo tuto křivku změnit, změnit její směřování ale pořád jsme ještě trošku výše než v roce 2008. E, musíme ještě dále pracovat, abychom v roce 2020 dosáhli našeho cíle. Na evropské úrovni můžeme e, aktivně přispívat tomu, aby se situace zlepšila. Máme evropské fondy a e, zejména Evropský sociální fond je tady. Víme, že v parlamentu se velice bojovalo za to, aby 20 ESF bylo použito pro sociální inkluzi. Dále bojujeme tedy proti chudobě také v rámci doporučení specifických pro jednotlivé země. Pracujeme na základě těchto doporučení z roku 2008 a posíláme nebo žádáme, aby se vytvořily mm, podmínky pro minimální příjem, který by byl adekvátní. K tomu musím dodat ještě jednu věc, já to budu stále zdůrazňovat. Politika v oblasti boje proti chudobě je především v pravomoci členských států. Můžeme jim pomáhat, můžeme vytvářet rámce, eh, ale je to pravomocí členských států bojovat proti chudobě. A já doufám, že to také se jasně říká občanům. Sociální politika není v našich rukách e, sociální zabezpečení neřídíme my. Můžeme udělat vše, co je v našich silách, ale nemůžeme harmonizovat sociální politiku, nemůžeme stanovovat e, minimální příjem, minimální plat. To všechno jsou nástroje v rukách členských států. Prosím, e, hovořte také tímto smyslem, aby se Evropská komise neobvinovala ze všech problémů, které tady jsou. Musíme tedy všichni společně pracovat. Všichni ti, kdo mají pravomoce, na to musí pracovat. A my v komisi máme motivaci, abychom podpořili, motivovali v této politice. Děkuji. děkuji, komisař Moskovici. Já popravdě řečeno nemám, co bych dodal k tomu, co říkali kolegové. <laughs> Děkuji. Tím přejdeme k pátému kolu řečníků a připomínám minuta 30, odpovědi 8 eh, minut celkově, takže nejprve pan Leners za EPP, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu velmi stručný, protože už tady toho bylo hodně řečeno. Chtěl bych se soustředit na dvě konkrétní otázky. První, to je nezaměstnanost mládeže. Jak říkala komisařka Tysonová, stále více než 4 miliony mladých je nezaměstnáno v Evropě a to je nepřijatelná situace. Není možné, aby se mluvilo o ztracené generaci evropských mladých v dnešní době. V tom výročním přehledu růstu 2017 vidím, že komise přechází s novou iniciativou pro mládež. Můžete nám o tom říci více informací a říci nám, jaké jsou zkušenosti vlastně s prováděním eh, iniciativy pro zaměstnanost mládeže a záruky pro mladé. Protože já mám pocit, eh, že jako v mnoha jiných případech ten boj proti nezaměstnanosti mladých se musí vést eh, na úrovni členských států se strukturálními reformami. A teď od mladých přeskočím ke starým důchody. Měli jsme zelenou knihu o důchodech, bílou knihu o důchodech, nedávno se uzavřel vlastně text o důchodech a myslíme, že eh, aby ty důchody byly udržitelné do budoucna, musí se investovat více do druhého pilíře, vlastně připojištění. Eh, těch je v Evropě jenom málo a mě by zajímalo, jak komise nebo jak na evropské úrovni by se mohly vlastně podněcovat členské státy k zakládání druhých pilířů. Děkuji, pan Balc. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, také já budu relativně stručný. Já jsem v rámci evropského semestru také četl velice zajímavou studii společnosti Verčaft, eh, která hovoří o demografickém dopadu na členské státy a že členské státy eh, budou, budou navyšovat implicitní dluhy eh, což znamená, že slibují prostě velké důchody, částečně to způsobují sociální systémy, ale také větší výdaje v souvislosti se situací eh, s uprchlíky, které nemohly být započítány. Tak například má vlastní země Německo už v roce 2020 bude mít enormní výdaje proto, aby mohla vyrovnat stoupání dluhu. Lucemburg explicitní, implicitní dluhy porostou více než 100%. V současné době je to 22% explicitních dluhů. Nizozemsko se dostane na celkový stav zaměstnanosti, eh, pardon, zadluženosti přes 300%. Eh, co se týče zprávy o trvalé udržitelnosti, tady se hovoří také o eh, stoupání zadluženosti a proto se vás ptám z hlediska toho pesimistického výhledu eh, do budoucnosti v oblasti zadluženosti není už teď jasné, že je třeba připravit se už teď na ten enormní demografický vývoj a také spustit reformy zejména v oblasti důchodu a nebo také vytváření dalších finančních rezerv. Děkuji. Děkuji. Maria Joa Rodriguez za SD. Děkuji. Já jsem byla zpravodajka pro výroční růst za loňský rok a musíme uznat, že je tady tedy pozitivní vzájemné působení mezi doporučeními Evropského parlamentu a novým balíčkem toho výročního hospodářského růstu, jak nám ho prezentovala komise. Pokud tedy o ten politický mix se silným zaměřením na investice, ale především bych se chtěla zaměřit na ta doporučení, protože my se domníváme, že ta skutečnost, že voláme pořádné diskusy o fiskální politice, je už velký pokrok. To znamená, a euroskupina to také uznala, že eurozona sama e, se uznává jako vlastně hospodářský subjekt. Takže já se ptám na následující. Jestliže to je e, ekonomický subjekt, ta eurozóna, měli bychom také diskutovat o tom, jak vlastně vytvořit tento blahodárný cyklus uvnitř eurozóny. To znamená, abychom dosahovali pokroku v oblasti rozpočtových cílů, hospodářských cílů i sociálních cílů. Já si myslím, že to je možné za předpokladu, že se budeme soustředit na hospodářskou a sociální konvergenci, že budeme vytvářet možnosti pro členské státy, aby investovaly, že budeme omezovat sociální nerovnosti a že to všechno tedy povede k vyšším Eh, mírám růstu v eurozóně a zároveň tak usnadníme eh, i eh, fiskální konsolidaci. To by měly být přísady toho skutečně blahodárného kruhu v eurozóně. Samozřejmě předpokladem proto je, aby všechny členské státy měly prostředky na investice. A zatím tomu tak není. Děkuji. Pane místo předsedo Domrovsky, si můžete začít? Děkuji. Takže k této otázce implicitního zadlužení v kontextu demografického rozvoje. Ano, to je skutečně věc, kterou eh, musíme zohledňovat, zejména co se týče dlouhodobé udržitelnosti eh, sociálního systému, zdravotnického systému a důchodového systému. A to je záležitost, kterou už řešíme v evropském semestru prostřednictvím konkrétních doporučení pro jednotlivé země, například tím, že provážeme eh, věk, odchodu do důchodu s dobou dožití a že se tedy provádějí reformy, které mají přispět ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti našich systémů. A my se právě snažíme řešit i tyto obavy. Samozřejmě je lepší, když nemusíme potom nic uh, moc opravovat. Takže se snažíme provádět samozřejmě tyto odhady, je to vážná věc a vyžaduje to určitě eh, dobře načasovanou a dlouhodobou přípravu. Pokud jde o otázku doporučení pro eurozónu a pokud jde o priority eh, konvergence investic a omezování sociálních nerovností, to je v celku v souladu s tím, co také komise eh, vnímá jako klíčové obavy. Eh, ta konvergence není problematika jenom pro evropský semestr, řeší se také hodně v rámci našich návrhů o dovršení, završení hospodářské a měnové unie a také v rámci druhé fáze zprávy pěti předsedů. Investice, to je výslovně daná priorita už od počátku mandátu této komise a snižování sociálních nerovností, to je věc, které se budeme více věnovat v tomto roce, jak už bylo i řečeno ve výročním přehledu růstu. Děkuji. Děkuji, paní komisařka Tajsenová. Děkuji vám, paní předsedající, velice rychle. Iniciativa pro mládež. Před eh, několika dny jsme již řekli je třeba udělat více pro mladé, tak aby se nejednalo o ztracenou generaci, která by měla menší šance než ta předchozí. Byla tady také otázka, zda záruka pro mladé má nějaký pozitivní přínos. Klesá nám nezaměstnanost mladých, také to přispívá ke strukturálním reformám, takže určitě ty výsledky přijdou i v nadcházejících letech. A to je důvod, proč v těch rozpočtových návrzích, které už schvaloval i Evropský parlament, jsme navrhli do, dodat 1 miliardu eur na iniciativu pro zaměstnanost mládeže, tak aby se tím eh, doplnily i investice Evropského sociálního fondu, tak abychom skutečně měli dostatek financí na podporu této politiky. Další iniciativy potom souvisí s odbornou přípravou, takzvané Skills Agenda. Máme velice konkrétní návrhy, zejména pokud jde o odbornou přípravu a technické vzdělávání. E, to znamená, to jsou lidé, kteří eh, vlastně chtějí se věnovat této odborné přípravě a chtějí, chceme jim umožnit, aby vlastně tady byla možná i mobilita. Máme tady Erasmus+, plus, Erasmus Pro, eh, což jsou programy, které chceme dále rozvíjet, tak aby se mohli eh, mladí lidé účastnit těchto akcí. Rádi bychom aby mladí lidé vlastně mohli takto trávit více měsíců v zahraničí. Pokud jde o solidaritu, to se bude prezentovat eh, tento měsíc. Jedná se o mladé lidi, kteří jsou motivováni, kteří chtějí eh, vlastně realizovat dobrovolnickou činnost i v zahraničí. Také je to možnost pro mladé lidi získat větší příležitosti do budoucna, protože mladým lidem často chybí právě ty pracovní zkušenosti. A takto díky účasti v těch dobrovolnických sborech si mohou naučit jazyky, naučit se různé dovednosti, které jsou potřebné k hledání práce, také různé sociální dovednosti, což eh, není věc, kterou by se naučili ve škole nebo na univerzitě a bude to pro ně tedy skvělá prvotní pracovní zkušenost. A nyní ještě k důchodům. Potřebujeme skutečně dále podporovat druhý a třetí pilíř a chceme zajistit, aby se to dotýkalo co možná největšího počtu lidí. Děkuji. Tak, pane komisaři, děkuji jenom stručně k tomu, co říkala paní Rodriguez. Ano, skutečně některé mezinárodní organizace, G20, nebo Mezinárodní měnový fond nebo OECD se domnívají, že v situaci příliš slabého růstu, v níž se ocitá Evropská unie, je důležité vlastně nasměrovat nebo nastartovat všechny motory růstu. Měnová politika, e, ta je jedním takovým motorem a e, je jim trvalé, i když Eh, vlastně se provedly určité úpravy této měnové politiky v nedávné době. Junckerův investiční plán byl ještě posílen, rozšířen, prodloužen. Eh, proběhla nedávná reforma EFSI a do roku 2020 by to měly být tedy další miliony eur. Hodně se mluvilo o strukturálních reformách, eh, které by se teď měly soustředit na inovace a lidský kapitál obecně. A pak ještě rozpočtová politika. Jaká je tam situace? Za prvé, dnes dochází ke skutečné rozpočtové konsolidaci 1,5 Za druhé, rozpočt, agregovaný rozpočtový příspěvek je dnes neutrální a to je věc, která nás vede k domění, že chceme-li maximalizovat potenciál růstu v Evropě, potřebujeme i agregova- pozitivní agregovaný rozpočtový příspěvek. Bylo tady na číslo 0,5 ale to není pro komisi to nejdůležitější. Pro komisi je důležité, aby se o tom začalo diskutovat a aby se potvrdilo, že je tady tedy potřeba určitého rozpočtového stimulu na kolektivní úrovni. A to by mělo zároveň i vlastně odstranit ty nerovnováhy, které zatím mm, přetrvávají, protože hospodářská měnová politika EU je vlastně určitou formou konvergence. Takže už jsme o tom začali diskutovat a teď ještě bude třeba, aby se ty závěry eh, vyvíjely v tomto duchu. A eh, jak už jsem říkal na tiskové konferenci na konci euroskupiny, jsme v takové přechodové fázi a já doufám, že ta přechodová fáze bude znamenat i nový kurz hospodářských politik. Děkuji vám mnohokrát a dovolíte-li mi, eh, dala bych poslední minutu paní Šatě. Vy jste chtěla hovořit o sociálním fondu? Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se velice omlouvám komisařů, protože my jsme měli zasedání předsednictva Evropského parlamentu. To je důvod, proč jsem dorazila později, ale to neznamená, že bych neměla zájem. Chtěla jsem něco říci k té vůli, eh, kterou projevili všichni, a sice bojovat proti nerovnosti prostřednictvím práce. Dnes vidíme, že na jedné straně je třeba zabezpečit mladým lidem kvalifikaci, aby, byli, aby se mohli integrovat na trhu práce, ale také třeba, abychom dávali eh, pozor na, eh, eh, na velice zranitelné části nebo vrstvy obyvatelstva, zejména žen, a je také potřeba zohlednit zájmy podniků. Nevede toto k nezbytnosti pomoci členským státům, aby změnili koncepci samotnou vzdělávání, protože my jsme všichni zůstali No, u těch starých systémů vzdělávání, pro vysokoškolský způsob vzdělávání, ale není potřeba dnes daleko silněji podpořit Eh, spíše uznávání kompetencí, které by umožnily daleko vyšší mobilitu a přizpůsobení se daleko rychleji potřebě podniků. A větší mobilita, ta by znamenala zároveň obohacení životopisu pro uznávání kompetencí i nad rámec profesní úrovně. A teď se vrátím k tomu, co říkala paní komisařka Tajsenová o tu vůli spolupracovat v rámci solidarity. Tito mladí lidé by mohli eh, předávat své uznané kompetence. A zároveň pro ženy, pro ty, které investovaly eh, ve společnostech, oni by mohly být zpět zaintegrovány na profesionální úroveň prostřednictvím uznávání těchto uh, kompetenci. Já si myslím, že tady je třeba za, eh, pomoci a tady by mohl pomoci Evropský sociální fond. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za tyto otázky a odpovědi a jistě se k tomu ještě vrátíme. Takže eh, chtěla jsem poděkovat komisi pana místo předsedu Jednoborského, panu, paní komisařce Tysonové a panu komisaři Moskovici. Byla to velmi eh, zajímavá diskuse. Dostali jsme informace o naprosto jasných skutečnostech a číslech. Takže děkuji vám mnohokrát. A tím